Jen. Vážení kolegové, začneme prosím. Vítám vás na této schůzi výboru Jury. Eh, bod číslo jedna schválení pořadu jednání. Chci vás informovat, že je navrženo, aby body 8 a 7 byly probrány po bodu 3. Pokud nejsou žádné námitky, budu považovat pořad jednání za schválený v této změněné verzi. Pokud eh, jde o sdělení předsedy v bodu 2, nemám nic, co bych vám chtěl eh, přednést, takže budeme rovnou pokračovat eh, s bodem číslo 3. To je prezentace Evropské komise o vystoupení Spojeného království a o pravidlech EU v oblasti civilní justice a mezinárodního soukromého práva. Poté, co Spojené království oznámilo, že chce vystoupit z Evropské unie, tak od 30. března 2019 0000 středoevropského času se stává Spojené království třetí zemí. To je samozřejmě možné, možný zdroj dalších politických vývojů. Vzhledem k tomu, že jsou zde nejistoty eh, kolem ratifikace eh, a dohody o vystoupení, všechny zainteresované strany si musí uvědomit, jaké a právní důsledky je třeba zvážit eh, ze situace, kdy se Spojené království stane třetí zemí. Při připravit se na toto vystoupení nejen otázka pro EU a pro mm, státy, ale také pro soukromé strany. E, po e, uzavření a ratifikaci dohody o vystoupení a po mm, období přechodu, které je tam stanoveno, tak tady je otázka vystoupení EU také z pravidel ehm, civilní justice a soukromého mezinárodního práva, které již nebudou platit pro Spojené království. A to zejména z hlediska mezinárodní jurisdikce, uznávání a vymáhání Eh, rozhodnutí a také specifických postupů EU i soudní spolupráce mezi členskými státy. My proto že prosíme komisi, aby informovala výbor o důsledcích tohoto vystoupení. Myslím, že zde máme pana Andrease Steina. Děkuji eh, který je vedoucí útvaru DG Just. Je zde v sále a já mu dávám slovo na 15 minut. Thank you very much, chair. And... Děkuji, pane předsedo, a děkuji za tuto příležitost, že mohu prezentovat určitá vodítka, která komise připravila ve vztahu k tomu neuspořádanému Brexitu. A to chci explicitně předeslat, že se budu v nejbližší čtvrthodince věnovat bezprostředními dopady Brexitu bez dohody Nebudu se zmiňovat o dopadech například ratifikace dohody o odstoupení, což by v podstatě znamenalo, že po to dvouleté přechodné období bude zachována, um, zachovány budou vztahy s Spojeným královstvím. Jde mi spíše o ty bezprostřední dopady, což zároveň tím pádem vylučuje jakoukoliv diskusi budoucích uspořádání pro případ Um, vystoupení bez dohody. Zmíním se o situaci, že Spojené království opustí Evropskou unii na konci března, aniž by nějaká dohoda byla schválena. Jak už jste se v úvodu zmínil, v tomto případě spolupráce v občanskoprávních záležitostech se týká nařízení, což jsou právní nástroje bezprostředně uplatnitelné a u tohoto neuspořádaného Brexitu by znamenala situace, by vznikla situace, kdy ze dne na den eh, přestala platit tato nařízení, přestala by se vztahovat na Spojené království. Budu se věnovat eh, určitému seznamu témat, ale obecně moje prezentace vychází z toho, že se unijní zákonodárství nebude týkat Spojeného království po vystoupení, s okamžikem vystoupení, což znamená vznik určitého právního vakua. A to vakuum musí tedy pak nahradit ať už národní zákonodárství a pro případ, že žádná dohoda například bilaterální mezi daným státem mm, existuje, tak to budou bilaterální uspořádání a tady můj eh, kolega se konkrétně zmíní, či kolegyně, o těch mezinárodních dohodách. U těch témat bych rád začal tím nejméně problematickým, totiž střed zájmu či střed právních systémů. Tady v podstatě hovoříme o Římu 1, Římu 2, těch nařízeních. Ta samozřejmě budou i nadále platit před unijními soudy, ale tam reciprocita ani u toho um, zásadního práva neexistuje. My pouze víme, že jelikož to bylo provedeno do, unij, do britského práva, Spojené království míní dále uplatňovat jak eh, zásady, které eh, plynou z Římu 1 a Římu 2, tak vše ostatní, takže tam nečekáme žádné větší překážky, protože v praxi by to mělo víceméně pokračovat. Pak jsou záležitosti týkající se občanskoprávních, rodinného práva, obchodního práva a záležitosti eh, týkající se insolventné. Tady musíme rozlišit mezi dvěmi různými situacemi. Jednak jednoduchá situace, kde všechna soudní řízení, která započala před datem vystoupení a pak nové, nová soudní řízení po Brexitu. Tam je zcela jasné, že už u týni aký platit nebude a soudy v kterémkoliv členském státě našem nebudou uplatňovat nástroje unijní s výjimkou situace, kde v, tom dané, v té dané zákonné úpravě je výslovně uvedeno, že se to vztahuje i na Spojené království. V Bruselu 1 máme takový příklad, kde například u spotřebitelských záležitostí se hovoří o tom, že um, tato pravidla platí nezávisle na eh, domicilu um, strany, eh, proti níž se strany. Jinak eh, v opačných případech se vše bude řídit mezinárodním právem s výjimkou situaci, kdy máme nějakou konkrétní úmluvu. Pak, eh, pokud máme ještě mm, nevyřešené soudní spory, které pokračují a budou pokračovat i po dní vystoupení, tak tam z hlediska Evropské unie by měla stávající pravidla i nadále platit, aby mohla naplnit legitimní právní očekávání obou stran, které do sporu vstoupily a vstoupily do něj před Brexitem. A z toho, co je známo mm, z právních posudků britské strany, tak i tam se na to dívají takto. Tedy jakékoliv započaté soudní řízení, které poběží i dále, by mělo i nadále běžet podle stejných pravidel, která platila na počátku. Nyní dvě otázky uznávání a vynucování. Tady je to ještě složitější a ještě problematičtější z pohledu obou stran, protože tady se to týká reciprocity. Obvyklé je, že u dvoustranných smluv máme určité výsady týkající se e, rozsudků a rozhodnutí, soudních rozhodnutí či nálezů a strany většinou se dohodnou, že to bude platit i opačně. Nyní u řízení, které, a zde hovořím o um, řízeních o vynucení určitého rozhodnutí, které byla, která byla započata před dnem vystoupení a pokračují a stále ještě sice mohlo už padnout rozhodnutí, ale to vynucení ještě nedoběhlo, tak tam ta preferenční pravidla uznávání a prosazování podle unijního práva už nebudou nadále platit. V praxi to znamená, že přestože už máme soudní rozhodnutí, případně nález a obracíme se na um, orgány prosazování práva, například eh, ve Spojeném království, pokud ještě něco nebylo vykonáno, či prosazeno, či vynuceno, tak eh, ode dne Brexitu už eh, to vynutit nebude možné. Takže tam je zcela jasná hranice jasný předěl. Jediná výjimka platí v situacích, kdy rozhodnutí už bylo exekvadrováno, tomu tak říkáme. Například britský nález či rozsudek, kde už máme například prohlášení o vynutitelnosti ve Francii a to už bylo vydáno před datem Brexitu, tak v té situaci tam už není požadavek exekvátor. Takže tam už není třeba nic dále a tam tady ty scénáře neplatí. Ale u všech ostatních občanskoprávních a obchodních rozsudků, kde exekvátor eh, ještě nebyl vydán, tak tam stále ještě je třeba prohlášení o vynutitelnosti v zemi, kde to vynuceno být má. Já jsem zde použil příklad, kde francouzský soud už prohlásil, že tento rozsudek bude eh, uplatněn na francouzském území a to už prohlásil před datem Brexitu. Tam nevidíme žádný důvod, proč by to francouzské rozhodnutí nemělo platit i po Brexitu. Ale to je pouze drobná výjimka kterou si dokážeme představit v oblasti uznávání a pravidel pro uplatňování vynucování rozsudku. Ve všech ostatních případech, přestože rozsudek už padl a dokonce i vynucování, celý ten postup už byl započat, tak ten bude zanechán. Ten s okamžikem vystoupení Spojeného království už nebude platit a pak se vše bude muset řídit, ať už občanskoprávními postupy v rámci daný, daného národního zákona a případně i národní legislativou a tak to bude probíhat, ať už ve Spojeném království nebo eh, v Evropské 27. Pak konkrétně unijní postupy. To je další moje téma. Jak víte, máme například um, vznášení malých drobných eh, nároků eh, či určitý způsob hrazení pladeb. A tam jsme to harmonizovali. Tam je to doplněno konkrétními pravidly týkajícím se uznávání a prosazování a vše se řídí v podstatě stejným rámcem. A z toho pak plynou určité rozpoznatelné rysy. Tady budu stručný zásady, ať už se týkají legislativy, tak i uznávání a prosazování, budou probíhat a bude to vypadat přesně stejně jako u neunijních. Tam tedy budou platit stejné zásady. Pak ještě pár slov o konkrétních mechanismech soudní spolupráce. Jak víte, součástí unijního AKI je, že ať už soudy, nebo státní zástupci, nebo i jiné administrativní úřady v rámci soudnictví si vzájemně pomáhají, ať už co se týče vyslechnutí svědků, či spolupráce v případě únosu dítěte, eh, důkazních materiálů a tak dále. Tady rovněž je takové tvrdé pravidlo, které spočívá v tom, že ty mechanismy spolupráce se dnem vystoupení přestávají platit. Dokonce i žádosti vznesené eh, před datem vystoupení v rámci například případu týkajícího se únosu dítěte nebudou pokračovat po datu vystoupení. Dokonce i když vše naběhlo před eh, datem vystoupení, nemluvě o nových případech eh, jakési či jakékoliv soudní spolupráce v rámci unijních pravidel, která by se jimi tedy řídila. I zde to váku musí zaplnit ať už národní zákonodárství nebo mezinárodní úmluvy. Tady opravdu mezinárodní úmluvy jsou relevantní. Máme například Háskou úmluvu týkající se únosu dětí a tam se to týká i spolupráce centrálních úřadů a tam je signatářem Spojené království a většina našich členských států. Tam tedy to může dále se řídit právě Háskou umluvou. A pak ještě dvě slovíčka z mé strany týkající se veřejných dokumentů. My máme nařízení o veřejných listinách, které zjednodušuje formality při předkládání veřejných listin v jiné členském státě. Například jsme zrušili eh, požadavek na apostilu. Ani toto nařízení už nebude platit vůči jakémukoliv dokumentu, který by měl být někde předložen po datu vystoupení. Nezávisle na tom, kde ten dokument vznikl, kde ta listina má původ, takže toto nařízení už platit nebude. A poslední téma, tady se to týká Evropské soudní sítě, portálu e-justice, i tam máme zcela jasný um, přestup ze situace, kdy to platí a kdy to nebude platit. Británie už nebude členem této soudní sítě ani informace na portálu e-justice o Spojeném království už dostupné nebudou. Zmínil jsem se o mezinárodních umluvách jako určitém záložním řešení, které by mohlo nahradit AKI v několika konkrétních záležitostech a předávám slovo panu, do, paní Dukovi. Paní Duka. Ano, máte pravdu. Ano, eh, v některých eh, instancích eh, mezinárodní úmluvy, jako například ty, která, které se rozvinuly v oblasti soukromého mezinárodního práva, mohou být použity jako určitou, určitá varianta řešení. Taková úmluva se netýká všech záležitostí, eh, kterými se dnes zabývá unijní právo. Eh, s odkazem na nástroje EU, eh, které jsou v platnosti, například na řízení Brusel 1, tak tady je úmluva, která může být použita jako náhradní řešení a to je například otázka volby soudu podle Hákské umluvy. Hákská úmluva říká, že je možné, aby byla ratifikována ehm, pouze EU a ta pak zavazuje dále všechny členské státy. Ale protože Spojené království se účastnilo diplomatické konference, eh, která schválila tuto úmluvu, tak je možné ratifikovat eh, tu úmluvu a eh, to už bylo učiněno koncem prosince a vstupuje to v platnost 1. dubna. Právě proto, abychom se vyhnuli tomu, že tady by tady byly nějaké mezery, po vystoupení EU, eh, po vystoupení u Spojeného království z EU. Eh, nacházíme zde například povinnost eh, v úmluvě o ochraně dětí a o ochraně rodin. Tady se vlastně také postupovalo dříve při ratifikaci úmluvy a opět je vstup v platnost 1. dubna. Pak jsou další umluvy, kde Spojené království je signatářem, jako například umluva o eh, únosu dětí nebo boji proti únosům dětí a dále umluva o ochraně dětí. Tyto dvě umluvy jsou eh, vlastně mezinárodním předchůdcem nařízení Brusel jsou ale některé jiné oblasti, kde je situace komplikovanější. Například eh, uznávání rozvodů. Eh, to pokrývá eh, úmluva Brusel, Brusel a také úmluva z roku 1970 o uznávání rozvodů. Ale zde pouze několik členských států jsou signatáři této úmluvy. Je jich 12 a mezi těmi 12 je také Spojené království. To má ale omezené, eh, omezenou platnost, jako najít řešení, náhradní řešení. Eh, pokud eh, je tady snaha nějakého státu stát se stranou nebo signatářem této umluvy musí dostat zmocnění od EU, která to vyjednala. E, dále e, je tady také umluva, kde je možné použít e, stejné téma všichni členové. EU už by vlastně měli být signatáři této úmluvy Service Convention, kdy Máme prakticky všechny členské státy EU, kteří tady již jsou, s výjimkou Belgie, Rakouska a Irska. To jsou eh, hlavní eh, varianty, náhradní varianty. A já bych ještě mohla dodat, že existující bilaterální dohody eh, z 20. či 30. let dojednané samozřejmě dříve, než ještě existovalo Evropské společenství, tak eh, ty byly vlastně nahrazeny pak eh, následnými právními úpravami EU. A ty také mohou regulovat vztahy mezi EU a Spojeným královstvím. Jinak nové nebo další bilaterální eh, dohody eh, už vlastně nejsou možné o dalších otázkách, o kterých rozhoduje evropské právo. Děkuji. Děkuji vám a ptám se, zda někdo ze členů výboru má otázku na komisi. Ne, zdá se, že tomu tak není. Tak v tom případě vám děkuji. Ne, krátká otázka, tady tady už. Děkuji bardzo, paní já vám děkuji, pane předsedo. Opravdu skutečně budu stručný a otázka je nesmírně konkrétní. Týká se totiž spolupráce po Brexitu, která se pojí jednak s fungováním Háské úmluvy a ono je velice dobré, že jsme zde v nějaké poměrně jasné situaci, co by členské státy, ale pak se objeví problém toho, že skončí ta správní spolupráce, spolupráce v správní oblasti a tam její háská umluva nenahradí tuto spolupráci v kontextu například napomáhání při Mm, zjišťování adresy, případně bydliště dlužníků alimentů. Možná bychom se měli zamyslet na tom, jak, nad tím, jak ty dokumenty v tomto smyslu doplnit. Co mě nadále mm, i, i navíc ještě zneklidňuje, je, to, že máme trochu méně formální záležitosti, například eh, neformální spolupráce britských eh, soudců a eh, státních zástupců. To může negativně ovlivnit i to přechodné období, protože tam by právě na té spolupráci záleželo nejvíce. Tady totiž se bude muset vše jakoby vynalézat od samého začátku. Možná bychom se mohli zamyslet nad tím, zda bychom nemohli po dobu přechodného období přece jen umožnit Spojenému království, aby v tom e justice případně jiné neformální síti zůstala. OK. Uh, does the commission wish to comment on, on... No, chtěla by komise reagovat? Prosím stručně, protože nemáme čas. Ano, děkuji vám, pane předsedo, jen velice stručně. Uh, k prvnímu bodu. E, to bylo zmíněno, e, že e, určité propracovanější mechanismy tady měly být. Ovšem, to je cena, kterou musíme všichni zaplatit, včetně Spojeného království, za to, že už nejsou součástí Spojeného království. Bude to mít negativní důsledky, protože ty mechanismy v rámci unijního práva jsou mnohem propracovanější než mechanismy v rámci Hákské úmluvy. Eh, pakliže někdy v budoucnosti, vzdálenější budoucnosti, budeme chtít propracovanější mechanismy, pak to prostě je otázka té budoucnosti. Ale není to rozhodně otázka dnešní situace. A pokud jde o e, členství e, Spojeného království v EGN, tak e, to myslím, že je celkem jasné podle těch pravidel, jaké jsou důsledky toho, že by Spojené království mohlo vystoupit z EU bez dohody. Čili vlastně by to neplatilo již pro Spojené království v EGN Ehm, by bylo možné přizvat třetí země k diskusi o specifických otázkách, ale to je spíše výjimečné opatření, eh, které by bylo třeba zvážit, zda je to vhodné či není vhodné v určitých eh, Um, oblastech um, až tedy po Brexitu. Ale princip prostě je, že už nemohou být uh, součástí Evropské soudní sítě. To je prostě důsledek uh, pakliže Británie odejde bez uh, dohody. Děkuji. Děkuji zástupcům komise, že tady dnes spolu s námi byli a děkuji jim za prezentaci. A my nyní budeme pokračovat a to bodem 8. E, to se týká Eh, uzavření meziinstitucionálních eh, jednání o nezávazných kritériích o uplatnění článku 290 a 291 smlouvy o fungování Evropské unie. Tady spolu vyjednavači eh, jsou pan Sayer a pan Korbet. Bohužel omluvili se dnes na této schůzi. Nicméně požádali mě, tedy požádal mě, eh, pan Sayer, abych přečetl jeho eh, informaci. Takže eh, říká toto. 9. června 2016 konference předsedů dala mě a panu Richardu Corbettovi mandát jednat jménem parlamentu o nezávazných kritériích pro aktiv přenesené pravomoci a prováděcí akty, a to podle závazku, který na sebe vzal parlament, rada i komise eh, v odstavci 28 eh, v meziinstitucionální dohodě z roku 2016 o lepším eh, tvoření zákonu. Mandát zněl vyjednávat na základě kritérií, které jsou obsaženy v usnesení parlamentu z roku 2014 o těchto aktech přenesené pravomoci a prováděcích aktech. A já jsem měl na starosti i tuto eh, záležitost. Jednání s komisí a s radou byla oficiálně zahájena za estonského předsednictví 12. září 2017. Další jednání proběhlo za bulharského i rakouského předsednictví a v principu jsme dosáhli dohody o společných kritériích 29. listopadu 2018. Jsem spokojen s dohodou, které jsme dosáhli, protože jsem silně přesvědčen, že nezávazná kritéria eh, o vymezení umožní překonat eh, překážky, které se objevily poté, eh, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Eh, během legislativních vyjednávání, která by mohly i zablokovat takové akty. <clears throat> Nyní takové vymezení kritérií eh, umožní eh, usnadnit práci všech institucí. Nezávazná pravidla by měla mít formu samostatné dohody a byla by zveřejněna v sériích C úředního věstníku Evropské unie tak aby byly běžně veřejně dostupná. E, otázka použití aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktů e, v MFF a v jednáních sektorových Vzhledem k různým pozicím všech tří institucí k této otázce pak bylo dohodnuto, že tady nebude specifický odkaz na tuto otázku, ale budou platit obecné principy. Text nezávazných kritérií je nyní předložen konferenci předsedů pro politické schválení. Tolik tedy eh, mohu říci jménem pana Sajera. Od pana Korbeta jsem žádnou zprávu nedostal. Chtěl by se k tomu někdo vyjádřit? Ne, zdá se, že tomu tak není. V tom případě teď budeme mít kratičkou přestávku, nebo ne? Ano, tak tedy než budeme hlasovat v 15 hodin 40, můžeme ještě eh, probrat bod 7, což je informování výboru o jednáních podle pravidla 69F odstavec 3 a o schválení některých legislativních aktů pro použití regulačního řízení s skrutiny podle článku 290 291 smlouvy o fungování EU. A e, zpravodajem je opět pan Sajer, který tady není. Dovolte, abych přečetl jeho zprávu. E, všechny tři instituce se 12. února 2019 dohodly na dočasné nebo prozatímní dohodě, e, že 64 aktů před Lisabonskou smlouvou Ehm, budou přizpůsobeny eh, článkům 290 a 291 smlouvě o fungování Evropské unie. To je velice důležitý první krok k provádění ehm, meziinstitucionální dohody z roku 2016 o lepším eh, vytváření eh, zákonu. V oblasti rychlého uspůsobení textů, což ehm, institucím dává velkou eh, možnost provádět dále eh, takové regulatorní řízení. Ten úkol není jednoduchý, protože všechny tři instituce se na to dívají eh, z odlišných úhlů pohledu. Ale je to situace, kterou můžeme zvládnout v zájmu občanů, aby tady dobře fungovala Evropa. Nicméně eh, ten úkol ještě není splněn, protože takové uspůsobení z ještě 104 eh, aktů, které vytvářejí Ehm, součást původního návrhu komise, by nadále měly být projednávány a jednání eh, budou probíhat. Eh. Já bych chtěl eh, poděkovat stínovým zpravodajům a také všem, kdo vyjádřili svůj názor ve výboru. Od začátku všichni opravdu velmi spolupracovali a to mě umožnilo projevit Eh, sílu parlamentu během jednání a chtěl bych vás požádat o podporu, až bude probíhat hlasování o této prozatímní dohodě, která vyplývá z meziinstitucionálního jednání. Než o tom budeme hlasovat, eh, počkáme ještě na tu přesnou hodinu, na kterou jsme hlasování oznámili, to znamená 15.40. So, dear colleagues, uh, may we, may we continue? Milí kolegové, dovolím si eh, pokračovat a to hlasováním. Doufám, že jste všichni zde vybaveni hlasovacími kartičkami a že jste je už i zasunuli. Nejdříve bod číslo 7. Tady se jedná o regulatorní eh, postup s přeskumem a právní akty a hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Ne. Ano. Končím hlasování. Bylo to přijato. Zákon byl schválen. Blahopřeji panu Sajerovi a pokračujeme. A to 4.1. Právní základ pro Evropský pracovní úřad. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. I tento dokument byl schválen. Blahopřeji panu Rebletonovi zpravodaji. Další složka z dílny kolegy Lebretona, to jsou dopravní eh, vozidla. Zahajuji hlasování 4.2. Končím hlasování schváleno. Blahopřeji. Ještě jednou blahopřeji panu zpravodaji. A další hlasování týká se to petice Piera Paola Volpe. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Přijato 19 hlasy a sám sobě si dovolím poblahopřát. Paní Regner. Um, thank you very much. Um, before we coming uh, to the vote. Děkuji. Než se pustíme do hlasování o zprávě Zvěvka, ráda bych zde um, prohlásila jménem svým i stínové zpravodajky, že u těch fúzí při přeshraniční spolupráci se jedná o směrnici, které je součástí balíčku obchodního práva, kde jsou i podrobná ustanovení týkající se um, konverzí a jiných principů přeshraniční spolupráce. Jsme velice rádi, že zde máme další ochranné prvky, která eh, zabrání zneužívání, odebírání krádežím v té internetové oblasti. Jsme rovněž rádi, že onlineová registrace eh, v této směrnici neharmonizuje zásadní požadavky v ženských státech pro zakládání společnosti, nicméně je důležité, aby v tom balíčku zůstaly dvě další směrnice, abychom měli pravidla, která budou platit v eh, případě, že chceme předcházet mm, firmám na poštovní schránku, případně vypátrat a chránit práva zaměstnanců a tak dále. Rádi bychom, aby tento balíček zůstal zachován, byl celistvý, abychom měli dobrý přehled o všem, co bude zaváděno. Proto se Sociálista a demokraté zdrží hlasování dnes. Eh, jinak chci zdůraznit, že si mm, práci pana kolegy Zvěvky nesmírně vážíme a ceníme. Předseda, děkuji. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A dokument byl schválen 12 hlasy, 6 se zdrželo, 1 hlasoval proti. Blahopřeji panu Zvěvkovi. Z pohledu hlasování je to tedy vše. Uh, with your kind permission. S vaším laskavým svolením nyní přejme, eh, převezme předsednickou roli pan Kavada. Chers collègues, fin de la pause, avec votre permission. Milí kolegové, konec přestávky a jsme u bodu 9, což je program Spravedlnost. Paní zpravodajka je paní Hautala a tímto jí dávám slovo. Děkuji velice, pane předsedo. Jak je známo, před přibližně měsícem schválil parlament týkající práv a hodnot. Nyní se zabýváme programem justice. Ten je zacílen na pomoc v eh, právní oblasti, aby všichni profesionálové v tomto odvětví mohli čerpat eh, ve smyslu obohacování znalostí k právnímu státu. Měli jsme velice plodné vyjednávání, jak s radou, tak s komisí v té oblasti. Jeden politický trialog se odehrál s paní komisařkou Jorovou a tam se ukázalo, že ona přistupuje k těm aspektům, které zdůraznil Evropský parlament ve svém stanovisku velice pozitivně, totiž genderové otázky v právním systému, a úloha občanské společnosti vůči právnickým profesím. Zítra se pokusíme politické vyjednávání uzavřít. A já jsem přesvědčena, že se stále ještě může ukázat, že je možné ten program justice zlepšit v tom, jak eh, se může ukázat prospěšným občanské společnosti a zejména pokud eh, jak rada, tak komise prokáže vůli, aby ten výsledek mohl být eh, vylepšen, tak k tomu vylepšení určitě dojde. Ceníme si přístupu jak rady, tak komise k genderovému mainstreamingu, tedy k prosazování rovnosti pohlaví ve všech aspektech justičního odvětví. Mohu tedy s uspokojením konstatovat, že to vše probíhá velice dobře a i paní komisařka Jourová vyjádřila velké pochopení pro aspekty týkající pohlaví. Sama od začátku deklarovala, že je ochotná se osobně zasazovat o zlepšení rovněž postavení občanské společnosti v těchto otázkách. Tedy já se domnívám, že zítra když tedy dospějeme ke konci politického trialogu, tak eh, můžeme uzavřít určitou kapitolu a pak eh, musím ještě ocenit kolegy i zaměstnance, naše asistenty výboru Jury, sekretariát, kteří tam odvedli mnoho houževnaté práce. Můžeme se tedy těšit na hlasování a na přijetí tohoto dokumentu. Merci, madame. Děkuji, paní Hautale. Ptám se, zda některý, si někdo z kolegů přeje vystoupit v této věci. Myslím, že je to velký úspěch. Komise rovněž ne, takže děkuji mnohokrát. A tím se dostáváme k dalšímu bodu a děkuji paní Hautale. Přejete si ještě něco připojit? Ne, takže Milí kolegové, Paní Rozier, oznamovatelé, máte tedy slovo, paní Rozier, je to bod číslo 10 a je to rovněž důležitý text. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedo. Od eh, poslední eh, věci jsme o tom mluvili, pokračovali vyjednávání. Měli jsme trialog eh, 26. února, byly to technické věci, měli jsme tam jisté kompromisy o docela důležitém počtu aspektu tohoto textu. Pozitivní je, že tady máme skutečně vůli ze strany všech tří institucí pro to, aby se to vyjednávání uzavřelo před koncem našeho volebního období. Té vůle zde tedy je a ta mobilizace tady zde je. Ovšem stále ještě tam jsou jisté potíže, Ovšem dobře jsme pokročili v důležitých bodech, například ve vztahu mezi směrnici o ochraně oznamovatelů a směrnici o obchodním tajemství. Vy, jsme si tak, jak si vyjasnili to propojení těch dvou nástrojů. Samozřejmě je třeba mít vysokou úroveň ochrany oznamovatelů, což v sobě zahrnuje také veškeré ty nutné kroky k tomu, aby oni eh, mohli vůbec obdržet ty informace. Takže tady eh, je ještě myšlenka, tu jsme rovněž objasnili, to jsou důsledky, co se týče trestně právní odpovědnosti pro této, abychom zachovali za tu zásadu legitimity, rozšiřování, kdy tady máme eh, vlastně i směrnici o těch oznamovatelích. A samozřejmě zachováváme vyváženost, abychom tady nezbuzali dojem, že je to nějaký režim totální imunity pro oznamovatele. Pak je tady samozřejmě i důležité objasnit vztah s profesionálním s obchodním tajemstvím, což je důležité pro celou řadu profesí. Pak jsme také pokročili v otázce ochrany třetích stran. To jsou ty zprostředkovatele. Ještě jsme to nedokončili, ale pokročili jsme. Také jsme vyjasnili otázku ochrany otázky národní bezpečnosti, národní obrany, tak, abychom zajistili prostě veškeré ty věci, které se týkají obrany a tajemství v oblasti bezpečnosti. Máme tam tedy se výjimky eh, z této směrnice, které toto zajišťují. Definice. Na tom také pracujeme, dokončujeme to a také samozřejmě podmínky pro to pod nějaké veřejné oznámení. Takže to, to vše funguje, dobře, ale stále ještě tam máme několik velice komplikovaných bodů, kde ta jednání jsou velice eh, jaksi obtížná. Pokud to dořešíme, tak pouze společně. Ta první, to je ta hierarchie. Víme, že jsme tady o tom velice diskutovali v parlamentu. Jsou tady různé postoje, nehierarchie, striktní hierarchie mezi třemi kanály z toho oznámení, tedy vnitřního, interního, veřejného. Postoj parlamentu je to, abychom tady nedělali nějakou hierarchii v oblasti možnosti něco oznámit vnitřně či externě u určitého jednoho orgánu. My si myslíme, že eh, dokonce je tady možnost mít nějakou veřejného známení. Momentálně rada je velice jak, striktní, chce tam mít striktní hierarchii mezi těmi, třemi kanály, jak to oznámit, těmi třemi možnostmi oznámení, chtějí mít hlavně striktní hierarchii mezi tím interním a externím oznámením. Což nechápeme, o to spíše, že máme již takový široký koncensus, eh, co se týče postoje parlamentu, nevládních stran, odborářů, dalších. A je to vlastně jistým způsobem paradox, neboť náš postoj se opírá o doporučení Rady Evropy, kterou vlastně podepsali, které podepsali veškeré státy Rady Evropy, které jsou samozřejmě i zároveň Rady eh, státy Evropské unie a tím pádem eh, mají své postoje na radě, takže nechal pak mohou na radě mít tak odlišný postoj od toho, co vlastně podepsali na radě Evropy. Další věc je otázka toho, jak se eh, budeme, mm, jak budeme přistupovat eh, k možnému poškození mladistvých, to by mohlo být také relativně problematické. A pak se velice neschodujeme na otázce oblasti působnosti směrnice, tedy Tady jsou diametrálně odlišné eh, přístupy mezi radou a parlamentem. My jsme rozšířili oblast působnosti směrnice, zejména co se týče aspektů pracovního práva. A rada naopak to omezuje neustále stejným způsobem eh, se přistupuje k otázce těch příloh, eh, které se definuje celých eh, evropských testů, které jsou pokryté směrnicí. Rada tady také velice přijala velice omezující postoj, takže o tom se ještě bude muset diskutovat. Jsou tam velmi restriktivní v této věci. My chceme pokročit. Je to těžké, ale je tady vůle pokročit. Musíme mít stále ještě optimismus věřit, že se nám to podaří nějakým způsobem dokončit. Musíme to dokončit do poloviny března, takže nám v podstatě maximálně zbývá asi 10 dní, ale děláme vše pro to, abychom to dokončili. A já děkuji celému vyjednávacímu týmu, zejména stínovým zpravodajům, také tomu technickému týmu, který nás podporuje v naší práci, proto abychom dospěli k dohodě. A já doufám, že se nám to podaří. Děkuji, pan předseda, děkuji, paní. Kdo si přeje vystoupit? Nikdo? Pan Prene? Tedy, tedy vy překvapujete mě. Respektive mě, mě již nepřekvapujete. Tedy já s vaším spolem paní zpravodajkou eh, se vyjádřím, co by stínový zpravodaj. Podporovat tvrzení, že to, co tady řekl náš zpravodaj o postoji parlamentu, který je velice vyvážený a zároveň se nesnaží vyprázdnit ten text, eh, sejmout z něho ten smysl. Toto je směrnice, která má za účel chránit oznamenovatele a nic jiného. Touto cestou musíme jít. Takové dvě poznámky z mé strany. Nám jde o to, nejméně chránit postoj, nejenom chránit postoj parlamentu, ale zejména rád bych tady citoval dvě věty. Jednak, věci. Jednak je to zachování té přílohy, že to má být indikativní. A druhá věc, která je pro mě také velice důležitá, je ten opční charakter toho možného kanálu, to, té cesty, jak se to oznámí. To je, myslím, velice zajímavé. Momentálně je hra rada poněkud zatvrzela, uvidíme, jak to bude dnes večer 19 hodin, ale zatím je tam taková tvrdočíznost a oni to neslouží ani podnikům, ani tomu oznamovateli. Kde je to oznamovatel? Někdo, který něco udělá, vlastně tím ohrozí svou reputaci v rámci své profese, proto aby oznámili své věci, které on chápe jako vysoce škodlivé pro veřejný zájem, pro celou společnost. A druhá věc, za této situace bychom mohli tedy být toho názoru, že vlastně takový oznamovatel jedná na místo veřejného orgánu. Ale když se jedná o podnik, tak samozřejmě nikdo jiný než zaměstnavatel asi nemá šanci něco takového objevit či oznámit. A proto si myslím, že bychom se neměli ale spokojit s tím interním kanálem a říci, že toto je povinnost, že se to musí hlásit nejdříve i interně. Mělo by to být spíše dobrovolné. Buď tedy ten interní kanál, podnik, anebo by se to mělo eh, oznámit nějakému externímu orgánu mimo podnik, kde by tedy, na který by se mohl ten stěžovatel, oznamovatel obrátit. Na radě to vidí jinak, ale pokud je to něco závažného, tak většinou ten podnik o tom ví, alespoň ta nejvyšší místa. A pokud o tom ví a vlastně neskončili s takovými to praktikami, to znamená, že ten podnik nechce s tím skoncovat. Připomínám problémy, které jsme například zde řešili v parlamentu, které se týkají softwaru, které měnily emise automobilů. Takže musíme poskytnout oznamovateli možnost nějakou dobrou vnitřní interní cestu, pokud je to možné, ale velmi často to možné není a v, této, v tomto případě by měl oznamovatel možnost mít eh, možnost, možnost obrácení se na nějaký externí orgán. To je, mm, myslím, velice zásadní. Rada se tomu brání z důvodu, které podle mne nemůže dobrým způsobem vysvětlit. A já doufám, že dnes večer paní zpravodajka bude mít úspěch, že se jí podaří to dořešit. My samozřejmě ve vyjednávacím týmu je velice rádi podpoříme. Vím, že to bude velice obtížné. Já děkuji, že jste vyslechli můj komentář a Ptám se, zda komise si přeje něco podotknout. Paní Rozie, přejete si zareagovat eh, něco? Připojit z vaší strany paní Kaufmann? Pouze zcela stručně. Velmi pozorně jsem vám naslouchala, samozřejmě také naší zpravodajce, zejména vše, o čem jste hovořil, zejména ta těch kanálů, těch možných cest toho známení, to je pro nás, pro parlament, myslím, velice důležité a já vás jako stínového stravodávě můžu pouze povzbudit v tom smyslu, abyste zůstali neoblomní v této věci. Někdy čelíme obrovskému tlaku, politickým tlakům, časovému tlaku a tak dále. Ale ta otázka je vždycky takto. Chceme zaplatit nějakou vysokou cenu pouze z důvodu toho, že chceme mít nějakou dohodu? a vzdáme se věcí, které jsou pro nás důležité? Není, není někdy lepší říci, že se nedohodneme? A poté, co jsem vyslechla vaše slova, zdá se, že asi k dohodě nedojde. Ale já jsem také ochotná sdílet optimismus paní zpravodajky, ale abychom dělali kompromisy pouze kvůli kompromisu, zapomínali na obsah, to by bylo asi příliš velké zjednodušení pro naši práci. Právě v zájmu toho, co se snažíme pro ochranu oznamatelů udělat. Děkuji. Paní Kaufmann, ještě někdo si přeje vystoupit? Ne? Já, co by stínový zpravodaj, bych ještě připojil vě, nějaké věci k tomu, co jste řekla, paní Kaufmann. Já si myslím, že velice špatný přístup tam chtít zavádět tu hierarchii, jak tomu nyní přistupuje rada. Samozřejmě je to postoj členských států, ale je to, myslím, velice špatný přístup. Oni tady vlastně zamezují nějakému možnému jinému kanálu pro oznámení, který by mohl být hodnější, když tam máme ten interní kanál, ten podnik. Tak eh, pokud ten oznamovatel nemůže to zabránit v podniku, tak si myslím, že by bylo vhodné rozumně říci, že má ty dvě možné cesty, že buď to může oznámit přímo v podniku, anebo má možnost se obrátit nějaký externí orgán. V obočném případě tak ti oznamovatele nebudou mít jiné řešení, než se obrátit na tisk, pak ten skandál tedy vyjde ve známost veřejnosti. Já myslím, že je to velice špatné i pro ten podnik. K tomu tedy, co jste řekla a vy a nyní paní Rozie. Ano, já chci hovořit ve stejném duchu a trošku vnést i racionalitu do této diskuse. Eh, je pravda, ty argumenty, které tady jsou eh, uváděny pro striktní hierarchii, to jsou eh, argumenty tváří v tvář obavě, že tady bude příliš mnoho oznamovatelů a že to příliš zatíží Eh, orgány vně a nebudou se používat žádné interní orgány, takže to je tady eh, jistě do jisté míry i mm, úctyhodné, že chtějí ty podniky udělat určité interní kanály. Teď už máme trošku odstup, teď už existují i ty interní kanály a není tady striktně stanoveno, že musí použít buď pouze interní kanály nebo pouze externí kanály. Máme tady i hodnocení dopadu od komise. Eh, takže je to eh, buď takové kanály interní jsou uvnitř podniku, nebo je tady eh, možnost se volně rozhodnout. A když oznamovatel má tu možnost, v 90% se obrací na ty interní kanály, protože si myslí, že je možné vyřešit problém interními kanály, takže 90% takových rozhodnutí jdou tímto směrem. Jen v těch nej, nejzávažnějších případech dochází k oznámení přímo v 10 90% případů. Eh, bylo by škoda, kdyby se striktně stavovala nějaká povinnost a upřela se ta možnost oznamovatele, když ho chceme chránit, eh, tvrdíme, že ho chceme chránit a nedáme mu tu možnost, aby se eh, rozhodl, zda se chce vyhnout tomu, že by tady mohlo být nějaké pronásledování ze strany podniku a prostě zvolit ten externí kanál. Děkuji vám, paní zpravodajko. Chtěl by prosím ještě někdo hovořit? Komise? Ne, nikdo, takže eh, jsme tady vyčerpali všechny eh, body a já prosím nyní, aby se vyply kamery a aby odešli všichni ti, kdo nejsou součástí jednání za zavřenými dveřmi. Máme na to tři minuty.